Prosím, kolegové, usaďte se. Máme tady před sebou hodně, hodně dlouhé hlasování. So we would like to welcome uh, the ECO Vítáme členy výboru Econ a členů výboru Libe, stejně jako předsedající a zaměstnance těchto výborů. Merci. Merci. Merci, Merci, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem jenom říci kolegům z EPP, z výboru Econ, že je třeba sledovat našeho kolegu Karinče. Takže kolegové z EPP, z výboru Ekon, sledujte kolegu Karinče. Information to start with. But... To byla velmi užitečná informace na začátek, ale než se pustíme do hlasování, eh, musím vám říct dvě informace, které se týkají dvou úprav. Úprav v hlasovacím seznamu oproti včerejší verzi, poslední včerejší verze. Jední je kompromis B, druhá ústní změna ke GUE, která se týká procent, 10%. Totež žádají také socialisté a zelení pozitivní hlas. Eh, nahrazuje toto procento v celém textu. Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat nebo odmítnut, pak čísla 214, 15, 20 a 221 odpadají. Eh, zachytili jste to. Dobře, a další je ústní změna ke kompromisu B, podano ALDE o rozšíření na eh, členy rodiny. Bude to třetí pozměnovací návrh eh, k D a nesprávně je uveden jako DV13. Takže to je pro všechny, ale zejména také pro ty, kdo tady fungují jako vypové pro jednotlivé skupiny. Takže doufám, že jste to zachytili, tuto informaci. No a teď si dáme zkušební hlasování, než se pustíme do opravdového hlasování. Takže prosím, zahajuji elektronické hlasování o čemkoliv. is a problem. It was a very wise advice. Ano, a máme tady nějaký problém. Já se omlouvám, ale moje hlasovací karta tady nefunguje. Ano, problém je v tom, že nefunguje celý systém. Musíme tedy požádat o kontrolu celého systému a potom se můžeme zabývat problematikou jednotlivých karet. Takže zkusme to ještě jednou. A pořád nám to nefunguje. We, we are calling for the technician. Prosíme techniky o zásah. Doufáme, že se to podaří napravit, jinak to bude katastrofa. Do we have technician? Yeah, they are. please uh, wait a minute, the technician is coming. And technik je na cestě, takže prosím, eh, počkejme minutku a potom eh, můžeme zkontrolovat jednotlivé karty. It is not recognizing any of the cards. Earlier it recognized... Ano, systém nyní nečte žádnou hlasovací kartu. Dříve byl schopen přečíst hlasovací karty z výboru Libe a teď už ani to ne. My se omlouváme, my už jsme dnes hlasovali a fungovalo to dobře. Uh, Paní předsedající, já myslím, že eh, tady nám do toho zasahují provozovatelé hracích automatů, takže hlasování tady, pardon, lobování tady bylo silné, tak možná, že to pokračuje dál. Paní předsedající, ano, myslím, že konspiračních teorií bychom tady mohli vyprodukovat mnoho, nicméně místo toho a raději doufáme, že systém se podaří nahradit. Eh, moje karta mě tady ukazuje, že ji mám obrátit a to nemůže být pravda. Then I think all of the conspiracy theories might be <laughs> valid. But you know that Libya is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 Tak prosím, když má někdo nějaký nápad, co s tím, tak uh, vemte si slovo. A můžeme začít hlasovat s vedáním ruky? Můžeme začít hlasovat s vedáním ruky? Uh, for... Eh, já bych vás raději požádala ještě o eh, chvíli chvíli eh, trpělivosti, ať eh, budeme vědět, jestli ten systém je opravitelný nebo není. Tak a teď jsme se právě dozvěděla, že celý systém eh, je v procesu resetu, což bude trvat pět minut a já myslím, že bude lepší počkat těch pět minut, jinak budeme muset protože určitě pár, pár elektronických hlasování tam budeme mít. Takže prosím, užijte si zatím života a společenství v této místnosti a mm, eh, jakmile restart doběhne, tak se do toho pustíme. Now, uh, we might have the test vote. Tak eh, teď si můžeme znovu zkusit testovací hlasování. Doufám, že to tentokrát bude fungovat. Takže zahajuji hlasování. sir? Yes, now it is uh, because it is still four uh, positive votes are missing. Uh, six. Tak, pořád nám ještě chybí čtyři, ne, šest hlasů. Tak prosím vás, uh, teď si zkuste překontrolovat karty. Three more. Three more. Three more. Já no, two is, is still missing. One. Ještě dva chybí, ještě jeden chybí. Well, one is still missing. Ještě jeden chybí. Zkontrolovali jste to dobře. Kartu i hlasování. Moje funguje. Tak uzavírám hlasování. Tak je to v pořádku. Můžeme, můžeme začít hlasování. Tak, kompromis minus AA. A zelení žádají o eh, oddělené hlasování, takže část první. Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část. Pro. Proti. Prověříme elektronicky. The vote is closed. Končím hlasování. 35 pro 27 proti schváleno. Kompromis A, první část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část, kde pro, proti, zdrželi se, elektronicky prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 pro, 30 proti, schváleno. Čtvrtá část proti, zdrželi se. Čtvrtá část. Tak ještě jednou. Čtvrtá část pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Prověříme. Ja, it is closed. Končím hlasování. 36 pro. Tak prosím, eh, opravdu hlasujte pořádně. A dále 184, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále 188 pro, proti, to byla 188 kde proti? Zdrželi se? Schváleno. Tak a nyní 201 na další straně. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 202 pro. Proti. Zdrželi se. A, a to musíme prověřit, nebylo to jasné. Končím hlasování a je to zamítnuto. 30 bylo pro, 33 proti. Teď máme tři ústní změny a začneme podle tradice ekono těmito ústními e, změnami. Tak to je první ke kompromisu B. Kdo je pro první změnu? Kdo je proti? Zdrželi se? A to musíme prověřit. Končím hlasování. A máme 27 pro 36 proti zamítnuto. Ústní změna číslo 2 je eh, z Perague a zelených a s podporou socialistů, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní třetí pozměňovací návrh ústní od ALDE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní tedy kompromis 3. Takže ne, celý tento kompromis. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Two more page and we have 225 all of the others. Four.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 Sí. The others are okay? No. No? C, ještě to prověříme, moment. Ještě na kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní k kompromisu E máme ústní změny a začneme jimi. Nyní první, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. to. Chcete to? Ne, to bylo jasně zamítnuto, ale budíš, můžeme to prověřit. Ja, the vote is closed. Končím hlasování. 23 plus a 39 minus proti. Nyní pozněcí návrh číslo 3, kdo je pro? Ústní tedy. Tedy druhý, omlouvá se paní předsedající, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Takže celý kompromis, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tak a nyní F. -ko. Kompromis F. Uh, it is on the 15 or the 19th page. Takže to na straně 14-15. Kompromis FD pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 271, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Prověřit dobře. Takže 271. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto, i když velmi těsně. Kompromis G k článku 8, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 283, druhá část, pro, pro, ještě jednou pro, proti, zdrželi se, prověříme. Okay, so closed. Tak končím hlasování a je to zamítnuto. Ah, it is very clearly uh, rejected. Yeah. Uh, 200... Dále 285. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 287. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis H, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis I, to je k článku 10 a začneme ústními změnami. Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat na dvě části. První část, kdo je pro, Zam, pro proti, zdrželi se, schváleno se jasně. A druhá část je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis je a opět začneme ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. to prověříme. 301, eh, eh, paní předsedající, mm, měli jsme hlasovat nebo ne? Paní předsedající, já tady mám napsáno, že odpadá při schválení kompromisu I. Takže jsme ho přeskočili a je to tak správně. Čili kompromis je s ústní změnou, čili ta ústní změna a prověřujeme toto elektronické hlasování. Eh, končíme, Tady uzavírám toto hlasování a je to schváleno 33 hlasy proti 27. 33 uh, plus and 27 minus is adopted. Uh, we have the second oral amendment. A nyní druhý pozměňovací návrh ústní, kdo je pro? Proti? To prověříme. Zahajuji toto hlasování. Já je closed. The vote Končím hlasování. Eh, mohu se vás zeptat, kde se teď nacházíme, protože já nevím, jestli jsem, jsme tam, kde si myslím. To je kompromis je a tradice je taková ve výboru Ekon, že hlasujeme nejdříve ústní změny. A teď jsme u druhého ústního pozměňovacího návrhu v to, jak kompromisu je. Jak jsem řekla na začátku, jsou různé tradice v různých výborech a my teď eh, hlasujeme vždy nejdříve o ústní pozměňovacích návrzích. Takže teď jsme u druhého ústního pozměňovacího návrhu. paní předsedající, tam není žádný druhý pozměňovací návrh v našem hlasovacím seznamu. Paní předsedající, tam je druhý pozměňovací návrh, ten první je, já ho můžu přečíst. Ten it was? rejected, the second one. Yes, it was 25 it was rejected. Uh, it was rejected, the second one. Did you find the takže ten druhý byl eh, zamítnutý. Našli jste to? Děkuji. Takže prosím, eh, všechny skupiny vědí, co děláme. A teď se dostáváme ke oddělenému hlasování. je pro první část tohoto kompromisu. A nyní po té, co jsme prohlasovali ústní změny, ta druhá byla zamítnuta. A nyní hlasujeme o kompromisu na dvě části. A teď hlasujeme o první části toho kompromisu. Kdo je pro tuto první část ještě jednou? Kdo je proti? Zdrželi se? schváleno jasnou většinou. Druhá část kompromisu je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis K, je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozdělací návrh 309 kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní 310. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis L. A máme zde eh, hlasování po částech. První část to je pro, proti, zdrželi se, schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky druhá část kompromisu L, zahojí hlasování. Compromise L, uh, second part. Kompromis L, druhá část. no. <laughs> OK, uh, electronic vote is closed. <laughs> Končím hlasování. No. <laughs> OK, uh, uh, the vote is closed. Yeah, it is, uh, 34. A máme 34 hlasů proti, 28, pro, 28 proti, čili schváleno. Dále hlasujeme pozměňovací návrh číslo 321. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis M. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 329, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobrá, prověříme. 329 ha hlasování. <laughs> <laughs> Don't confuse people more. Oh, the, the vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Poměrem hlasů 30 ke 30. Kompromis N. Kompromis N. Kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 339. Jde pro. Kdo je pro? Nyní proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 340 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Jury 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak to už jsme prohlasovali a nyní my jsme pro ten předchozí hlasovali společně s předchozím, čili z 225. Takže další bude až 352, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme elektronicky. The vote is closed. Končím hlasování. 39 pro, 21 proti, schváleno. Dále kompromis O. A opět začneme ústními změnami. Kdo je pro tuto ústní změnu? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. A nyní hlasujeme na dvě části o kompromisu o první část, to je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď máme 244, druhá část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Nyní 58 pro, proti, zdrželi se schváleno, 59 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď nám tady celá řada pozměňovacích návrhů odpadá a budeme hlasovat o kompromisu Q. To je o několik stran dále, asi o šest. Kompromis Q, to je k článku 31, 33 a 37. Máte to? A začneme ústní změnou EPP, kdo je pro proti, zdrželi se, schváleno zcela jasně. A nyní hlasujeme o kompromisu Q, kdo je pro, proti, zdrželi se, jasně schváleno. Eh, A teď? Two, two eh, The next one is amendment. A další je pozměňovací návrh 424, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Můžeme to ověřit, ale bylo to jednoznačně přijato. The vote is closed. Končím hlasování. 39 plus. 21 minus, je to jednoznačně přijato. Pak nám tady několik pozměňovacích návrhů odpadá a teď 428, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. spousta toho odpadá a teď kompromis R, ale myslím, že to máme na jiné stránce. Kompromis R, kdo je pro? Musíme hlasovat o 154, 154, protože váš pozměňovací návrh nebyl přijat. Ještě jednou? 154. 154? Můžete nám pomoct tento pozměňovací návrh najít? Article 27. Článek 27a. Chviličku. 27. To je velmi veliký kus zpátky. Yes. Uh, yes, uh, we, we placed it, uh... My jsme to přesunuli později. Myslím, že o tom budeme hlasovat, ale až později. ústní pozměňovací návrh Konzultace ještě probíhá, jak vidíte. A většinový názor je, že o tom musíme hlasovat. Máte úplnou pravdu, děkuji. Je to před pozměňovacím návrhem 432. Je to k článku 27. 27 a nový pozměňovací návrh 154. Našli jste to? Kdo je pro? Počkejte chviličku, protože mám pocit, že ne všechny frakce to našly. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to jednoznačně zamítnuto, ale děkuji za to, že jste nám to připomněl. Dále zde máme kompromis R. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A další je pozměňovací návrh 444 a 445 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Dále. No můžeme to ověřit, můžeme. 444 a 445 ověřujeme elektronicky. Končím, končím hlasování. Je to jednoznačně zamítnuto. 24 pro 33 proti. Další je 450. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme to ověřit. Není to úplně jasné. The vote is closed. Končím hlasování. 31 pro, 28 proti, takže je to přijato. 451, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to přijato. 449, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, přijato. 452, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, zamítnuto. 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijeto. Pak musíme přeskočit A 79 a 935 jsou identické, takže o ně hlasujeme společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 453. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 450. 454. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 455. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Tak to ověříme. Čtyřista, 455 elektronická kontrola. Končím hlasování. Je to jednoznačně přijato. 38 pro, 21 proti. Dále je kompromis S. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čtyřista šedesát pět. Kdo je pro? Máte pravdu. Na další stránce mám ještě další pozměňovací návrh, to je 465 a 466 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 467. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme elektronicky. 467. Končím hlasování. Je to přijato. 37 pro 21 proti. Opravdu by pomohlo, kdybyste zvedali ruce i v tuto pozdní chvíli. 468, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato? Můžeme to ověřit. Končím hlasování.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme to ověřit. Končím hlasování. 28 pro 29 proti. Je to zamítnuto. 471, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 471. To je v podstatě stejný poměr. Končím hlasování. 30 pro, 25 proti, takže je to přijato. 72, 472, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Jasně zamítnuto. 473, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 473 ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. Prosím, opravdu zvedejte ruce, je to velmi jasné, ale při hlasování to tak jasné nebylo, když jste zvedali ruce. 474, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta. Podle těch rukou, které byly zvednuty. Můžeme to, můžeme to ověřit, ale skutečně pomozte tomu procesu tím, že budete zvedat ruce.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme elektronicky. The half of the group, but it is not clear. Není to úplně jasné, takže končím hlasování. 31 pro, 25 proti, je to přijato. 84, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Problém je, že tady nevidím skoro žádné ruce. Já to chápu, je to velmi dlouhé hlasování, ale zase to musíme ověřit elektronicky. 84 elektronické hlasování. Ukončuji hlasování. Třicet sedm pro, dvacet proti. Je to velký rozdíl, ale vůbec to není jasné, když zvedáte ty ruce. 85 je ten další, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 938, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 939, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 480, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 481. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. 481. Končím hlasování. 27 pro, 29 proti, takže je to zamítnuto. Kompromis U, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. how much we have. Uh, four, 493. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Já bych vám jen chtěla připomenout, že tlumočení máme ještě dalších 10 minut, takže se to pokusíme zvládnout, protože jinak budeme muset dál pokračovat bez tlumočení. 9.40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 494, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Rychle ověříme elektronicky. Uh, 27. 27 pro, 29 proti. Je to zamítnuto. 495, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. 496, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 497, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 498, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 499 a 88 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To přijato. 500. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To zamítnuto. 501. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 502. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Končím hlasování. 23 pro, 32 proti takže je to zamítnuto. 502, 503, 503, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 504, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 505, kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel zamítnuto, 89, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis V, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 515, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Ověříme. Five on five. The vote is closed. Končím hlasování. 24 pro, 29 proti, takže je to zamítnuto. 516, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. 516, ověřujeme. Končím hlasování. 32 pro, 21 jenom proti, takže je to přijato. 517, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. 447, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 520, kdo je pro, devatenáctka, tu jsme odhlasovali společně s pozměňovacím návrhem 244, takže teď 520, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel zamítnuto? 521. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 522. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pak zde máme přílohy. Pozměňovací návrh 523. Kdo je pro? A 524, máte pravdu. Kdo je pro? Prosím, zvedejte ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 525 a 526. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 527 a 530. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 528. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 529. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 529 ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. 30 pro, 22 proti, je to přijato. 531, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Prosím, snažte se sledovat to hlasování, protože je velmi těžké zjistit, jak vlastně hlasujete. Končím hlasování. 30 pro, 22 proti, je to přijato. 532, je to jasné. Ale je tam čím dál méně rukou. 532, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 533, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 92 a 942. Tak ověříme 533, ale opravdu zvedejte ruce. Končím hlasování. 33 pro, 21 proti. 92 a 942, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 943, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 534, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme, přijato, ověříme. 534. Končím hlasování. Je to přijato. 32 pro 20 proti. 535 je další. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to přijato. 536. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. and 539 a 540. kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 542. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jury 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 544 je další na řadě, takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 2TV. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď máme citace. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis X k úvodním ustanovením. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. 100. The vote is closed. Končím hlasování o stovce. 26 pro, 23 proti. Takže je to přijato. 101. Adopted. Amendment 2 in favor. Against abstention adopted.